So, liebe Kolleginnen, liebe... Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, bylo by skvělé, kdybyste si všichni sedli na svá místa, protože už tak začínáme pozdě a je mi líto, že tedy začínáme se spožděním, takže bych vás poprosila, abychom začali s dnešním jednáním a teď už budu hovořit německy. Takže pokud nemáte žádné výhrady, tak bych navrhovala, abychom schválili dnešní pořad jednání. Máte k tomu nějaké výhrady, paní Šojdrová? Ano, děkuji za udělení slova. Eh, paní předsedkyně, eh, já bych chtěla požádat o odložení o hlasování o obou místech předsedy. Tím důvodem je bohužel to, že nemáme jistotu, že kandidátka, kterou navrhujeme, bude zvolena a je nám velmi líto, že tady dochází k určitému tlaku a vyloučení. Takže rádi bychom ještě získali čas pro jednání. My uznáváme kandidátku Julie Ward, vážíme si ji, chtěli bychom ji podpořit Eh, proto bychom vás chtěli poprosit o to, aby to hlasování bylo tedy odloženo do září, na zářijové zasedání. Je nám to velmi líto. Děkuji. Petra Kama-Evert. Petra Kama-Evert, prosím. Děkuji, děkuji srdečně. Je mi to líto, ale s tím nesouhlasíme nesouhlasíme s tím, aby se to odložilo, protože nevím, co by se do září mělo změnit. To znamená, že já bych ráda, aby se opravdu dnes hlasovalo tak, jak jsme si to naplánovali. Frau Šojdrová. Paní Šojdrová pokud nebude souhlas pro odložení obou kandidátů i když myslím že o tom budeme muset hlasovat pak budu navrhovat odložení eh, kandidátky která kandiduje na čtvrtou místopředsedkyni ale domnívám se že to, že to budu muset požádat ještě jednou až poté jak rozhodneme o odložení obou eh, hlasování o obou kandidátech. děkuji. Tak, teď tady mám dva požadavky. Jeden požadavek je odložení, odložení obou hlasování na září, takže o tom bych hlasovala jako první. A poté tady máme druhý požadavek, je pouze čtvrt, čtvrté hlasování, to znamená hlasování o čtvrtém místo předsedovi odložit. O tom budeme ale hlasovat poté, ale chci hned na začátek říci, že tady máme některé z těch zástupců, takže já bych poprosil abychom samozřejmě zohlednili také pana Winklera a za SAD pan Ivan Garcia de Blanco. Je tu? Je tu? Jsou tu tedy všichni, či ne? Tak poté za obnovu eh, paní Karen Melchio, Judith Bunting, ano, za EKR pan Gotko, Kanko, paní Kanko, omlouvám se, ne pan Kanko, ale paní Kanko, omlouvá se paní předsedkyně, Katarín Greze, Dominik Bild, a Kiara Gemma za Claire Fox. Tak, další zástupci, protože tady i z důvodu blížících se dovolených, tady máme hodně zástupců, prosím, máte slovo. Takže prosím vás, eh, musíte samozřejmě zmáčknout to tlačítko, toto. Já jsem Sofie proti. Gue Jogulis. Děkuji. Já jsem náhradnice za pana Jogulise. Ano, máme tu další náhradník, další zástupce, někoho dalšího, kdo tu není. Takže se ptám, všichni mají tady své hlasovací kartičky? Všichni máte své kartičky? Ano? Paní předsedkyně, já doufám, že mám svou kartičku. Můžete poprosit svého asistenta, aby vám tady vepředu vyzvedl kartičku. Teď stejně budeme hlasovat pozvednutím ruky, takže máte ještě dvě, tři minuty, abyste si ty hlasovací kartičky sehnali. Pokud si asistenti pospíší, tak máte čas. Takže co se týče třetího a čtvrtého místo předsedy, můžeme tedy přeložit na září. Kdo je pro? Takže kdo to chce odložit až na září? Kdo je pro? Ještě jednou. Otázka? Mám otázku. Ah, je pense aussi qu'on Ehm, já si myslím, že se hm, to velmi zdržuje toto hlasování, takže naše frakce je spíše proti tomu, abychom to odkládali. Ehm, a hm, my si myslíme, že EPP by možná mohli eh, navrhnout nového kandidáta nebo kandidátku. Ano, ale to právě potřebuje čas. Máme precedentův systém, to znamená, že teď nemůžeme prostě se od toho oprostit. To by samozřejmě znamenalo opravdu ten systém změnit, cel, celá ty rozstrukturalizovat, to nejde prostě ze dne na den. Samozřejmě máme tady další různé debaty a proto vás prosíme, abychom opravdu v rámci Deontova systému se teď dohodli tak, aby v podstatě mohlo dojít k odhlasování minimálně našeho kandidáta paní Šojdrová. Ehm, rozumím tomu, že jste s tím znepokojeni, nebo že se vám to příliš nelíbí. Já také nejsem příliš nadšena tím, že musíme žádat o posunutí hlasování, ale děláme to proto, protože jsme si jisti, že naše kandidátka paní Bočkors je členkou Evropského parlamentu, která je velice aktivní a není žádný důvod pro to, aby byla naše kandidátka vylučována. Známe ji již pět let, spolupracovali jsme s ní a velmi nás trápí tato situace a z tohoto důvodu žádáme o odložení. Eh, eh, a samozřejmě budeme vyjednávat. Das Problem ist, ale ten problém spočívá v tom, že tady v rámci tohoto pořadu jednání nemůžeme vést žádnou interní debatu, proto bych opravdu ráda hlasovala. Já chci prostě hlasovat, nechci tady dále vyjednávat, protože tady, co se týče obsahu, asi těžko můžeme debatovat také příliš dlouho, tudíž já bych opravdu byla ráda, kdybychom hlasovali. Takže kdo je proto, aby obě dvě ta hlasování byla odsunuta na září? Kdo je pro? Wer ist dagegen? Kdo je proti? Čtrnáct, takže čtrnáct ku čtrnácti. Mhm. A tímto musíme tento požadavek zamítnout. Takže co se týče druhého požadavku, to znamená volba pouze čtvrtého místo předsedy. A chcete si to ověřit elektronicky dobře? Dobře, ale bohužel tady nemáme všechny kartičky, pokud se nemýlím. Takže jelikož nejde o žádné tajné hlasování, a ta moje kartička je také pryč, že jsem někde ztratila. Takže, takže to prostě budeme se... Tady jsem většinou měla, ale už tady není, prostě zmizela. Prostě nějak možná, že je někde v tašce. ale rozhodně můžeme hlasovat teď elektronicky, takže kdo je pro to, aby došlo k odložení, takže kdo je pro a potom k tomu připočítáme ty další dva hlasy, ty chybějící kartičky. Solo. It's not working or... Co nefunguje to? Nefunguje hlasování? Takže SAD za SAD je o, jedna, o jeden hlas navíc. Bylo by dobré, kdybychom si ještě ověřili, že opravdu hlasuje pouze pravomocný počet kandidátů, tedy eh, členů za jednotlivé frakce. Takže tímto ukončuji hlasování. 13 pro, plus ještě ty dva, takže 15, takže 15 ku 15. Takže patová situace, to znamená tím se to zamítá a hlasujeme, hlasujeme o tom, zdali pouze tedy bude přeloženo pouze hlasování o čtvrtém místo předsedově, takže kdo je pro, kdo chce odložit pouze čtvrté hlasování, tedy hlasování o čtvrté místo předsedově, kdo je pro, kdo je proti. Takže většina rozhodla pro. To znamená, že dnes budeme tedy hlasovat pouze o třetím místo předsedově a o čtvrtém až v září. Tak a teď se dostáváme ke sdělení předsedkyně. Co se týče tlumočení, tak tlumočeno bude do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, maďarštiny, lotyštiny, polštiny, slovinštiny, bulharštiny, slovenštiny a chorvatštiny. Takže vlastně bych řekla poměrně obsáhle nebo vysoký počet eh, jazyků a už teď chci poděkovat všem tlumočníkům. Chci také upozornit na to, že naše jednání je přenášeno internetem, webstreamováno a chci říci, že co se týče rozhodnutí koordinátorů z 15. července 2019, které jste dostali 15. července 2019, jsou nebo měly by být vnímány jako oficiální. To znamená, že do 18. vlastně nedošly žádné výhrady, to znamená, že všechna tato rozhodnutí je třeba vnímat jako konečná. A dostáváme se tedy ke třetímu bodu pořadu jednání, to znamená volba třetího místo předsedy nebo třetí místo předsedkyně. A eh, já jsem tedy eh, se dozvěděla, že máme tady Julia Winklera na seznamu, Ivan Garcia de Blanco, uh, eh, Mrs. Kanko, uh, Mrs. Bilde, Chiara Gemma und uh, Madame, Madame Berthier. Takže toto byli kandidáti a já se ptám, zdali toto jsou všichni, kteří se budou účastnit tedy toho hlasování. Nevidím, že by někdo plněl proti tomu nějaké výhrady, takže dovolte mi, abych v tuto chvíli podotkla, že jsme schopni, jsme usnášení hodní, to znamená, že tady máme více jak 8 členů, z, jak si opravdu o více, eh, o daleko více členů než 8. Takže je třeba samozřejmě informovat také eh, předsednictví. Takže co se týče nominací na tohoto třetího místo předsedu paní Kameret, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Julie Wood eh, je námi navrhovaná jako třetí místo předsedkyně. Ptám se, zdali jsou další kandidáti na místo třetího místo předsedky, předsedy nebo místo předsedkyně. Paní Julie Wood je tedy plnomocnou členkou výboru Kult, byla jmenována svém, svou frankcí, také předložila své prohlášení týkající se jejich finančních eh, zájmů a také splňuje všechna pravidla kodexu. A já se ptám, paní Julie Ward, souhlasíte se svou nominací? Ano. Ano, souhlasím s tím. Je to samozřejmě velké privilegium a je také pro mě velkou ctí, že jsem byla nom- nominována, že jsem si získala důvěru tolika lidí z tohoto výboru, lidí, kteří mě tedy znají z posledního mandátu, důvěřují mi a děkuji. Děkuji vám, děkuji vám, protože vy víte, jaké práce jsem se věnovala předtím. Ptám se, chce někdo, aby to hlasování bylo tajné? Paní Šojdrová? Eh, já bych prosila, aby hlasování bylo tajné. Myslím, že můžeme využít elektronické tajné hlasování. Děkuji. Eh, ano, takže máme tady požadavek, aby hlasování bylo eh, tajné. Má být vzneseno vlastně jednou pětinou minimálně, to znamená paní Šojdrová, takže dohromady to máme osm, takže ano, ano, všech, všech osm tady je, výborně. Takže všichni EPP, takže teď prosím vás tajné hlasování, takže budeme hlasovat tajně. Já chci upozornit tedy na to, že hlasujeme tajně, protože ten požadavek vzešel od minimálně pětiny našich členů. Všichni mají jeden hlas, EPP má osm hlas, a D šest, obnova čtyři, zelení tři, jde tři, ECD e, e tři a ti nezaregistrovaní také dva hlasy pomoci. Chci říci, že tady hovoříme o absolutní většině všech odevzdaných hlasů. To znamená, že tady počítáme všechny hlasy v rámci hlasování. A teď hlasujeme o třetí místo předsedkyni, navrhované místo předsedkyni paní Julie Ward a hlasování je tajné. Hlasujte, prosím. A samozřejmě tlačítka, prosím vás, když se podíváte před sebe, tak před sebou vidíte Der Stuhl steht falsch an. Entschuldigung. Omlouvám se, ta židle nebyla příliš stabilní. Dnes je to prostě všechno trošičku dramatičtější. Co se dá dělat? No. Takže tady vidíte vlastně takovou mezeru, tam můžete vložit kartu, to je pro ty, kteří jsou zde noví. Vidíte, že se vám tam rozsvítí jméno, pokud tedy tomu tak nebylo, tak to znamená, že karta nebyla řádně vložena. Takže prosím vás, podívejte se, zdali tady všechny karty jsou v té zdířce řádně vložené a poté Napravo máte tři tlačítka, to znamená na levé straně máte zelené tlačítko, to znamená ano, poté uprostřed je bílé tlačítko, to znamená zdržujete se hlasování a poté červené znamená ne. Takže já si myslím, že bychom si to mohli vyzkoušet minimálně, protože tady jsme ještě tajně nehlasovali, takže prosím vás, hlasujte o tom, zdali chcete, aby Placido Domingo se stal předsedou výboru nebo ne. Takže zahajuji hlasování, prosím. Všichni hlasovali? Konec hlasování. Dohromady máme 23 hlasů, 6 se zdrželo, 5 proti a 18 pro. Takže vlastně by se Placido Domingo teoreticky mohl stát eh, naším předsedou či místopředsedou, ale dnes budeme hlasovat o Julie Ward, takže prosím, otevírám tímto hlasování a hlasujeme o kandidáce na třetího místopředsedu Julie Ward. Všichni odhlasovali? Konec hlasování. Všichni odhlasovali? Ano, konec hlasování. Takže co se týče odevzdaných hlasů celkem 24, 18 pro, 5 se zdrželo a 6 proti. A tímto je paní Julie Ward zvolená. Souhlasí s tím, Julie? Julie souhlasí s tím, souhlasí s tím výsledkem. Vycházím z toho, že ano, ano, že tím, že přijímá gratulace, tak eh, já jsem se ptala, zdali tedy souhlasíte s výsledkem této volby. Já se omlouvám, já se prostě tolik lidí mi gratuluje, že jsem ano, ale samozřejmě ano, přijímám, přijímám. Je to samozřejmě pro mě obrovská čest. Takže já bych eh, vás poprosila, nebo tě poprosila, aby si šla sem k nám dopředu. A teď se dostáváme k dalšímu bodu dnešního jednání. A půjdeme tedy na čtyřku, ale to jsme odložili na září a tímto se můžeme hned přenést k hlasování. Máme tady tedy různé různá hlasování. Máme tady vlastně mandáty pro interinstitucionální jednání, Půjde o program Erasmus, o program Kreativní Evropa a program Evropský sbor Solidarity. Jak možná jistě víte, tak Evropský parlament už v prvním čtení vlastně vyjádřil své stanovisko k těmto programům. Finské předsednictví také se vyjádřilo v tom smyslu, že je připraveno zahájit vyjednávání a to samozřejmě v našem zájmu je neprodlužovat to, neodkládat to, to znamená, chceme, aby vyjednávání začala co nejdříve. Proto je také velmi důležité, abychom v roce 2021 měli nové programy, které budou prostě vybavené, připravené, protože ten čas do konce roku 2020 je stejně už velmi krátký a proto já bych byla velmi ráda, abychom se dohodli na, tí, na tom, že prostě ta institucionální vyjednávání, eh, aby mohla začít to nejdříve, abychom opravdu od roku 2021 mohli počítat opravdu opravdu s kulturními a vzdělávacími programy Evropy, které budou silné a které budou ku prospěchu všech našich občanů. Nicméně bych ráda ale upozornila na několik pár, na pár věcí, Eh, co se týče jednacího řádu, tak v článek 72 říká, že vlastně pokud dojde k odsouhlasení eh, tedy toho stanoviska parlamentem v prvním čtení, tak představuje stanovisko, eh, souhlasné stanovisko pro mandát s vyjednáváním s dalšími orgány. To znamená, že my tady v tuto chvíli potřebujeme 16 eh, hlasů pro, pro každý z těchto tří mandátů. A já proto navrhuji, abychom tedy hned se vrhli na ta hlasování o třech mandátech. Má k tomu ještě někdo něco, nějaké výhrady? Ne, takže bychom mohli hned přejít k hlasování. Takže nejdříve bych hlasovala o Erasmu Plus a hlasujeme elektronicky, je to jmenovité hlasování, prosím, hlasujeme. Všichni odhlasovali? Konec hlasování. 27 pro, jeden se zdržel, jeden je proti. A tímto můžeme samozřejmě hned, jak rada bude připravena, začít s, interinstitucionálními vyjednáváními. Dále jde o zavádění programu Kreativní Evropa, hlasování k rozhodnutí o zapojení do interinstitucionálních jednání. Takže bych poprosila, abychom hlasovali o bodu číslo 6, Kreativní Evropa. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. A tímto končím hlasování. I tady máme 27 hlasů pro, jeden proti, jeden se zdržel, to znamená odsouhlaseno. A tím se dostáváme k bodu číslo 7, zavádění programu Evropský sbor Solidarity. Zde jde také o hlasování k rozhodnutí o zapojení do interinstitucionálních jednání. I tady budeme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování, prosím hlasujte. Všichni odhlasovali? Končím hlasování. Tady máme 23 hlasů pro, 2 se zdrželi a 3 proti. To znamená, že i tady velká většina je pro eh, toto rozhodnutí o zapojení. A tímto se dostáváme k osmému bodu pořadu jednání a jde o souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020. To znamená všechny oddíly eh, a návrhy změn. A jde tedy o ten střednědobý finanční rámec. Jak víte, tak 5. června komise předložila plán rozpočtu pro rok 2020 a všechny relevantní dokumenty jste vlastně obdrželi. To znamená vše, za co jsme zodpovědní my jako výbor kult, všechno jste to dostali, máte to k dispozici. To znamená, jde o, o, o vlastně naše stanovisko, které budeme veřejně představovat 4. září. Půjde tedy o záležitosti týkající se výhraně nás a poté se budeme také vyjadřovat ke zbytku rozpočtu. Paní Kamery Everett bude tedy také hovořit o pozměňacích návrzích, které připravuje, ale předtím ještě než dám Petře slovo, tak tak chci říci, že pozměňovací návrhy můžete předkládat k rozpočtovému plánu do 21. nebo jste mohli vlastně do 25. můžete předkládat do 25. 7. Všem musíte samozřejmě předkládá tentokrát v angličtině a jde samozřejmě o návrhy k pilotním programům a dalším přípravným opatřením souvisejícím právě s pozněcími návrhy k eh, plánu eh, rozpočtu. To znamená, pokud <clears throat> byste chtěli, tak prosím do 25. července 16.00 je třeba předložit vaše pozměňovací eh, návrhy. Takže já vás prosím opravdu, abyste eh, měli pochopení pro toto omezení do 25. a v angličtině. A teď Petr, Petro ti dávám slovo. Eh, děkuji, vážená milá Sabino, vážení kolegové. Postup pro chválení rozpočtu na 2020 jsme zahájili už na jaře tohoto roku. V dubnu náš výbor již poslal dopis rozpočtovému výboru, kde byly obsaženy naše priority na rozpočet na rok 2020. Minulý týden potom koordinátoři rozpočtu na rok 2020 byli zvoleni. Já děkuji za vaši důvěru, protože Teď je mým úkolem také navrhnout to rozpočtovou změnu a případně zohlednit i vaše pozměňovací návrhy, které od vás ještě přijdou a zapracovat je do našeho návrhu, do toho politického textu, našeho stanoviska a dát tomu patřičnou formu. Rozpočtový návrh by se měl eh, orientovat na tři body, jednak to mít priority našeho výboru, které jsou obsaženy již v tom zmíněném dopisu rozpočtovému výboru, tedy zejména zajištění přeměřených finančních prostředků pro naše programy Erasmus+, Kreativní Evropa a e, Evropský sbor dobrovolníků, stejně také Evropa pro občany a občanky. Dále jsme také e, zohlednili e, stanovisko Rady z června 2019 a přípravné eh, akce a pilotní projekty a na základě toho chci navrhnout ohledně našeho rozpočtu na 2020, který předložila Evropská komise, jít o kus dál, na rozdíl od eh, rady, která se rozhodla naše eh, programy v, tom, v té příslušné části rozpočtu výrazně zkrátit, podobně jako i ten, na, ten program Erasmus Plus nezůstal nedotčen. Všichni víme, jak důležitý je program Erasmus Plus a Kreativní Evropa. I Solidarity Escort a Evropa pro občany, občanky přispívají k sociální soudržnosti v Evropě a kromě parlamentu i komise a rada v minulosti nevynechal jedinou příležitost, aby zdůraznil, jak důležité tyto programy jsou. A je tedy potřeba upozornit na tento rozpor mezi slovy a činy a připomenout radě. Rada požaduje škrty, které jsou absolutně nepřijatelné. Nepotřebujeme méně, ale více prostředků na tyto programy a to jak u kreativní Evropy, tak i pro, Evropy pro občany občanky, které jsou výrazně podfinancované. Už eh, jsme eh, upozornili na to, že dochází k 70% odmítání těchto programů, ne proto, že by ty překládané projekty byly tak špatné, ale protože není dostatek eh, dostupných prostředků. A proto také navrhuji, abychom jak u Erasmus Plus, u kreativní Evropy, i pro Evropy občany občanky navýšili tyto kapitoly o 10 Potom bychom se dostali k částkám, které by odpovídaly i našemu návrhu, které bychom mohli akceptovat. Já si myslím, že tím bychom také vystali správný signál radě a e, e, tím i radě říci, že to nejde takto dělat, abychom měli e, dobrou vyjednavací pozici pro trialog. Co se týče přípravných eh, kroků a pilotních projektů. Tady bych vás poprosil, abyste přikázali pouze ty návrhy, které komise označila nebo vyhodnotila jako A nebo B. To znamená, že komise eh, je považuje za schopné eh, realizace po buď přímo nebo po mírném přepracování. U projektu C nebo D tady není žádná šance na to, že by mohly být realizovány, proto bych vám chtěla poděkovat za to, že to zohledníte, omyslíte se pouze na A a B, ale samozřejmě je to na vašem rozhodnutí, můžete samozřejmě navrhnout i jiné pilotní projekty. Dále komise označila nebo vyhodnotila některé projekty jako B a tady potřeba ještě přeskoumat, jestli je možné to zohlednit v tom rozpočtovém plánu. Se také upozornit na to, že já nebudu podporovat eh, žádné ty eh, projekty označené jako C komisí, ale samozřejmě v konečném důsledku o tom rozhodneme my jako celek. Již předtím, než eh, komise o tom rozhodla, tak byly tyto projekty předloženy, takže mm, je potřeba je do toho 25. července předložit ještě jednou. Teď už bude známé to hodnocení komise a na základě toho potom můžeme přikročit k rozhodnutí, jestli buď eh, budou, zůstanou předložené nebo se budou stahovat. Je potřeba to potom patřičným způsobem zohlednit v tom rozpočtovém plánu. V tomto roce to prostě jinak nejde. Jinak samozřejmě se těším na vaše další návrhy a podněty týkající se rozpočtu, ale doufám přinejmenším, že moje návrhy u vás eh, naleznou eh, pozitivní odezvu a těším se samozřejmě teď na vaše komentáře. Děkuji, eh, Petře Kamerevert. Deč bych chtěla dát slovo nejprve stínovým zpravodajům, ale ten jediný mě známý e, stínový zpravodaj Kristian L. tady dnes není. Ostatní politické skupiny ještě nejmenovaly své stínový zpravodaje, proto bych poprosila koordinátory, aby co nejrychleji eh, tomu, že už teď tady máme tu lhutu 25. července, je potřeba vést eh, rozhovory až do začátku září, abychom mohli projednat všechny kompromisy, tak aby tedy byli jmenováni zástupci politických skupin a teď se ptám, jestli se někdo za politické skupiny hlásí o slovo. Paní Ferná. My jsme už jmenovali stínového zpravodaje. Jsem to já. Chcete tedy přímo uh, se, si vzít slovo? Já se eh, obrátím přímo během týdne na paní Kamerevet. Má ještě někdo něco k eh, rozpočtu paní Bilde? Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní zpravodajko. Musím říci, že i v tomto roce dochází k rozporu mezi těmi prostředky Evropské unie. Evropská unie zase je v období finanční nejistoty, tím mám na mysli Brexit. že některé programy nabízejí mladým lidem prostředky ve výši 13 milionů, potom jde o 72 miliony euro na Evropský zbor Solidarity. Tady dochází k eh, nadměrnému navýšení, vzhledem, že je tak slabý zájem o tento program. Ty prostředky, které byly nabídnuty té výkonné agentuře, byly nedotčeny. Byla bych ráda, aby ty přebývající prostředky eh, se nerozplynuly eh, v různých zemí mimo Evropskou unii, jak tomu bylo často v minulosti, svět, eh, jak se to stávalo v minulosti. Děkuji vám, paní Bild, pan Jurek. Já jsem chtěl říci, že u nás rozhodneme do zítřka o stínovém zpravodaje a potom Musím také zdůraznit, že bychom se měli co nejrychleji zasadit o zlepšení toho rozpočtu na kulturu a vzdělávání. Děkuji, pane Kezojurko. Paní Denolfi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Myslím, že slova kolegyně přede mnou jsou správná. Věděli jsme v minulých pěti letech, jak naše práce, tedy ty prostředky vyčleněné na naše oblast kultury, se převádějí do toho obecného rozpočtu. Vlastně tady nedošlo k nikdy k stanovení jasných priorit, přitom tady jde o občanství, o vzdělávání, o tom, jak budovat Evropu, která bude združovat sebevědomé občany a proto je potřeba bojovat proti škrtání v těchto programech spojených s kulturou, například Kreativní Evropa, protože to je skutečně velmi důležitý program, který má velkou podporu. A co se týče pilotních projektů, bohužel všichni víme, že ty projekty, které jsou eh, hůře ceny jako C nebo až D, potom nejsou nikdy zohledňovány, což je škoda, protože v rámci těchto pilotních projektů tady mohou být velmi zajímavé podněty, které navrhují eh, občanské iniciativy. A my v Nutí pěti hvězd bychom eh, chtěli navrhnout opětovně projekt na zlepšení mediální gramotnosti, který podle mě je důležité proto, abychom eh, zajistili lepší znalost sociálních médií. A cílem je právě bojovat proti fake news a lépe využívat technologické prostředky, které máme dnes k dispozici. Chci poděkovat paní předsedkyni, doufám, že v příštích pěti letech budeme moci spolupracovat produktivním způsobem. Děkuji paní Adinolfi, paní Šojdrová. Já bych chtěla uh, jen krátce eh, zmínit to, že eh, zde byla kritika na čerpání v programu Erasmus a Kreativní Evropa. My ale víme, že je stále velký počet neuspokojených zájemců. V některých výzvách, v některých oblastech je třeba jen 20 uspokojených projektů. Takže Eh, myslím, že tady nejde o nějaké plítvání, naopak pokud jde o mobilitu studentů, mobilitu učitelů, pokud jde o eh, tvůrčí činnost v oblasti eh, mediální kinematografie, tak tady je ta podpora velmi užitečně čerpaná možná měla paní kolegyně bildt na mysli program eh, evropského sboru solidarity který je v takové přechodné fázi a je potřeba aby vešel více do povědomí mladých lidí ale ten zájem se zvyšuje a je na nás abychom pomohli efektivnímu čerpání. a jinak děkuji kolegyni adinolfi ten projekt na mediální eh, výchovu určitě by byl velmi užitečný. děkuji. Herr Franz. Pan Franz. Pro mě je velmi důležité, abychom se podívali i do minulosti, to znamená, jakým způsobem byly projekty efektivní a udržitelné. Z mé vlastní zkušenosti musím říci, že velká část evropských občanů a občanek není připravená vlastně účastnit se mnohých projektů, protože ty překážky v každém z nich jsou prostě velmi velké. To, co je ale vedeno stylem top-down, prostě není udržitelně, prostě nefunguje to. A to jsme viděli na mnohých projektech. To znamená, že ve chvíli, kdy používáte ten systém ze zdola nahoru, bottom-up, to znamená, že nemáme ani takový ten pater, mm, tak, takový ten prostě přístup ze zhora autoritářský, tak to prostě funguje lépe, jak víte, že jsme měli i třeba agentur. Ty zprávy například o romské menšině, myslím si, že ten, kdo pracuje in situ v terénu, tak prostě ví, že to prostě není žádný zázrak, protože prostě s těmi lidmi se nejedná eh, rovnoprávně ani v rámci těch projektů. To znamená ale, že pokud chcete být úspěšnými, chcete, aby ty věci byly udržitelné, chcete zajistit rovnoprávnost všech lidí právě v oblasti kultury, tak musíme prostě udělat všechno pro to, aby ty překážky, které existují v rámci rámci kulturní oblasti byly co nejnižší, tak aby v podstatě jsme se mohli lépe poprat také s korupcí, abychom zajistili, že prostě všichni k těm projektům budou mít přístup a díky tomu budeme prostě úspěšnější. A to také vykazují nebo prokazují projekty, které jsme zkoumali. A co se týče těch pilotních projektů, tak já jsem se ještě jednou na to pořádně podíval a člověk tady velmi dobře vidí, že lidé, kteří o tom rozhodují, bohužel nemají dostatečné znalosti o tom, jak to vypadá v terénu, in situ, a totiž nemohou přijímat také adekvátní eh, rozhodnutí. A proto bych byl rád, eh, abychom se opravdu podívali na to, jak opravdu zvýšit citlivost a povědomí těch lidí, kteří pracují v administrativě a jsou zodpovědní za přijímání adekvátních příslušných rozhodnutí. A to je přesně to, co bych si přál právě do následujícího mandátu. Pane Winklere. Thank you very much, colleagues and, uh, Děkuji kolegové, paní předsedkyně. Ehm, jsem velmi rád, že jsem ehm, členem tohoto výboru, i když eh, tedy náhradníkem a já doufám, že ty mandáty, které byly před několika minutami odhlasovány, budou dobře realizovány a pokud jde o nový MFF v roku 2020 budeme mít dostatek prostředků pro Erasmus v první řadě, ale obecně i pro další a Chtěl bych vyslovit eh, naději, že problémy projekty, které eh, se dobře využívají, budou dobře financovány a že se nám podaří nalézt synergie mezi různými programy. Uvedl bych jeden příp, příklad. Eh, mně se velmi líbí program Discover EU eh, a já si myslím, že tady to není tak, že eh, je to nějaký dárek pro občany, ale je to velice důležitý signál pro občany, že jsou pro Evropskou unii důležití a že si Evropská unie uvědomuje, eh, nebo že myslí na to, když tedy dospějí do věku 18 let, že je to vlastně takový přechodný okamžik v životě mladého člověka. Je to velmi důležitý moment v životě každého mladého člověka a tady se myslí tady na myšlenku Evropské unie, je to obrovský úspěch a myslím si, že tady bychom měli vynakládat ještě více prostředků na tento typ projektů. Samozřejmě, že by třeba bylo dobré zvážit, jak to propojit s něčím dalším v rámci programu Erasmus, ale myslím si, že naší povinností je vynakládat mnohem více eh, prostředků eh, pro naše mladé a projekty pro mladé. A to je třeba řešit na úrovni komunikace, pokud je o nové eh, výzvy a nové věci, které přicházejí. My tady musíme řešit eh, nové fenomény a eh, před 15-20 lety jsme tyto věci neměli a teď je musíme řešit. A to zejména hm, pokud jde o mladé lidi, tak s nimi. Děkuji, pane Winkler. Předtím, než udělím slovo komisi, protože už nevidím, že by se hlásil ještě někdo další z řad poslanců, tak bych k tomu možná uvedla ještě něco sama za sebe. A my mm, ano, vidím, že se hlásí ještě jeden kolega. V zápěti vám dám slovo. Máme tady jeden projekt, který byl označen známkou C, ředitelstvím pro rozpočet a já bych chtěla skutečně požádat o to, aby projekty C Eh, abyste ehm, se na to podívali, protože ne vždy to bylo zařazeno správně. Tady jde o projekt eh, a je důležité, aby tam v legislativním textu eh, tam, tam je to zmíněno a není možné, aby to bylo označeno známkou C, když my jsme to tady označili za program, který si zaslouží podporu, takže prosím, podívejte se na ty projekty a programy a vidím, že se hlásí tady ještě e, zmíněný kolega a potom udělím slovo komisi. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád odkázal ještě na ty pilotní projekty, ale vlastně ve stejném smyslu, jak jste hovořila vy. Co se týče mm, těch obecných charakteristik, tak co se týče paní Kamrevert, která hovořila, tak já zcela souzním s tím, jak ona pohlíží na tyto politní projekty. Souhlasím s tím a myslím si, že to jsou projekty, které jsou velmi populární mezi našimi občany. A konkrétně samozřejmě velmi populárním programem je program Erasmus. A je naprosto neakceptovatelné, že by komise nebo rada přišly jaksi s nějakým návrhem snížit financování tohoto programu. A kromě toho, a je to pravda, to je něco, na co se musíme zaměřit v budoucnosti, Eh, dohody v podstatě nedávají Unii eh, dost silné pravomoci v oblasti kultury. Ale ve chvíli, kdy už budeme mít tyto programy, tudíž nemáme žádné pravomoci, ale máme programy. Programy, které musí být dostatečně financovány tak, aby to mělo nějaké reálné dopady aby Evropská unie mohla eh, jak si jít vpřed i teď v souladu nebo ve světle jaksi důležité, důležitosti reformy dohody prostě musíme posílit Unii hlavně v oblasti vzdělávání a kultury. A co se tedy týče konkrétně těch pilotních projektů, stejně jak říkala paní předsedkyně, máme tady jednu oblast, kterou komise chce charakterizovat jako kategorii C a už se o tom hovořilo několikrát a tím, že jsou tady zástupci komise, tak to chci říci jde o náš návrh pomoci implementovat program, který by vlastně mohl v každé obci Evropské unie identifikovat prostě nějakého radního nebo člověka, který by v podstatě vlastně s námi spolupracoval spolupracoval, rozvíjel kulturu, debatu v rámci EU. Já si myslím, že tímto by se ty myšlenky krásně šířily vlastně eh, k občanům, co nejblíže k občanům, což je přesně ta úroveň, kterou chceme. To znamená, že nechápeme, proč Evropská komise neustále opakovaně kvalifikuje tuto oblast jako C a neustále poukazuje na to, že programy v této dimenzi už existují. Já tomu prostě nerozumím. Děkuji. Ward. Paní Julie Ward, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Chtěla jsem promluvit, abych hájila investice Evropské unie prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů, investice do projektů eh, pro třetí země nebo s třetími zeměmi všichni budete mít eh, spoluzodpovědnost, budete eh, v delegacích pro s těmito zeměmi a pak byste eh, rozhodně měli myslet na vaši funkci i ve výboru pro kulturu a až tady se budete setkávat s těmito lidmi, tak musíte zdůraznit také pokud o jejich vlády, ty kulturní projekty, tak aby věděli možnosti synergií, abyste vnímali tedy ty synergie, možnosti synergií eh, s třetími zeměmi. Já jsem v delegaci pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovem. Byla jsem tam tady během minulého mandátu a uvědomuji si, jak mnoho mohou finanční prostředky v oblasti kultury a vzdělávání mít eh, v postkonfliktních zemích. A je velice důležité, abychom pamatovali na to, že Evropská unie zejména mírovým projektem a kultura je cestou, eh, která vede k tomuto cíli. Tyto projekty svádí eh, lidi dohromady, a vlastně tímto způsobem můžeme přispět k světu, kde e, žijeme více v míru, takže já bych opravdu chtěla hájit finanční prostředky na tyto účely, na projekty. Děkuji. Ještě jednou se rozlížím, jestli se hlásí někdo o slovo a pokud ne, tak slovo dostává komise. Kdo tady zastupuje dnes komisi?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 já si myslím, že tento mikrofon už snad bude fungovat. Nejprve bych chtěl poblahopřát nové předsedkyni i místopředsedům a také celému výboru pro kulturní záležitosti. Přejeme vám mnoho štěstí během vykonávání vašich důležitých funkcí a děkuji také dřívější předsedkyni, paní Kamer Evert a jejímu týmu za práci e, na tomto výboru při podporu, podpoře programu našeho generálního ředitelství. To bylo velmi důležité pro naše politiky. Pokud jde o rozpočet 2020, musíme se ujistit, že každé euro z našeho rozpočtu přinese přidanou hodnotu pro naše občany, protože to je klíčová priorita pro komisi a zejména pro generální ředitelství, které zde zastupuje vystupuji. A také je to důležité pro návrh komise pro rozpočet 2020 až 2027 a já jsem přesvědčen, že tady můžeme spoléhat na podporu vašeho výboru, pokud jde o naše politiky, stejně jako v minulosti, i v budoucnosti budeme snad úspěšně spolupracovat. Věřím tomu. Ten rozpočet 2020 až 2027 Eh, vlastně bude navazovat na rozpočet z roku 2014 až 2020. A eh, tady my tady máme klíčové oblasti zájmu, eh, které se zaměřují na kreativní průmysl a další. Pokud jde o Erasmus a kreativní Evropu, tak ten rozpočet je velmi zatížen. To znamená, v roce 2014 se začalo na velmi nízké úrovni a postupně rok od roku se tento rozpočet zvyšuje a rok 2020 bude jistě klíčovým rokem, eh, který eh, předpokládá více prostředků na více eh, programů a tedy více než v dosavadním období. A samozřejmě je potřeba zahájit dialog k více dialogu než dosud a bude velice důležité, aby programování dalšího období od roku 2020 vycházel ze základu roku 2020, tak eh, aby eh, nehrozilo, že některé aktivity, které budou zahájeny během tohoto období, by neměly dostatek prostředků. Podporuji tady to, co tady dnes zaznělo, eh, to, že je velmi důležité, prostředky jsou velmi důležité a my to respektujeme, je to velice důležité pro dobrou spolupráci mezi tímto výborem a našimi útvary. Pokud je rok 2020, tak eh, Erasmus podpoří také decentrální aktivity, tedy okázku mobility a centrálního partnerství, pokud je o vyšší vzdělávání a, eh, a mládež, eh, navýšení o 56 milionů eur. Pokud je rok 2020, tak závazky se navýší o 1, na 1,63 miliard euro a také se navýší podpora na aktivity v oblasti sociální inkluze, zřizování eh, transnárodních a národních eh, sítí eh, pro spolupráci. Chceme podporovat výměnu mezi univerzitami, i odborné vzdělávání a centra špičkových odborných přípravných programů. A jak víte, bude třeba eh, bojovat za to, aby návrhy na rady byly dotaženy do zdárného konce. Jak víte, tak eh, v minulých letech některé věci nebyly zcela úspěšné a my bychom eh, ty věci, které nebyly úspěšné, nebyly dále financovány. Rozpočtový eh, plán pro kreativní Evropu umožní pokračování úspěšných projektů ve více než 100 organizacích v členských státech. Většinou jsou to eh, mikroorganizace a to je tedy situace návrhu rozpočtu od roku 2000, na rok 2020 a ty hlavní eh, priority v rámci Erasmus Plus a kreativní Evropa. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jen bych ráda zmínila, že všechna tato navýšení, o kterých jsme hovořili a slyšeli, jsou v rámci toho, co v tom sedmiletém programu bylo předem dohodnuto. V prvních letech bylo vynaloženo méně prostředků, ovšem eh, teď se to kompenzuje tím, že programy finančně narůstají, ale není to žádný skutečný nárůst, ale vlastně se jenom dodržuje to, co bylo od počátku stanoveno. Děkuji, děkuji ještě jednou za toto velmi důležité upozornění. Ve všech programech jsme začínali samozřejmě s menšími částkami, protože jsme vlastně potřebovali na začátku hodně času, než se to všechno mohlo rozjet. To znamená, velmi dlouho jsme vyjednávali o tom víceletém finančním rámci. To znamená, že tady v tuto chvíli už máme fungující víceletý finanční rámec a nic k tomu nepřijde. To znamená, ta, to snižování, ty redukce, eh, které navrhuje Rada právě v oblasti kultury, vzdělávání, sociální médie, ale také v rámci programu Evropy pro občany a občanky, no tak to mně přijde naprosto neadekvátní, protože těch 6 milionů, které tady ušetříte, tak v podstatě celému tomu rozpočtu vůbec jaksi neuleví a naopak to bude na úkor mnohých velmi důležitých programů, které podporují občanskou iniciativu, hlavně tam, kde hovoříme o malých středních kulturních projektech, tam, kde jde o to v podstatě mm, podporovat audiovizuální projekty, nebo kde jde v podstatě o nastav, znovu nastartování nových těchto eh, projektů. To znamená, že doufám, že budu mít pro to pochopení a že budete tedy souhlasit eh, s mým stanoviskem a že uděláme všechno proto, abychom dosáhli, minimálně si vyžádali ještě další desetiprocentní navýšení, což si myslím, že by v rámci stávajícího rozpočtu mělo být možné a myslím si, že tím vyšleme i ten řádný signál. Co se týče těch pilotních projektů, tak já vím, že samozřejmě vždy i u pilotních projektů je vždy velmi mnoho dobrých nápadů, ale co se týče rozpočtových let, tak samozřejmě každý rozpočtový rok má omezené prostředky na takovéto pilotní projekty, takže takže já se ještě jednou podívám na všechny ty projekty, jestli náhodou u některého pilotního projektu C nedošlo k chybě ale v každém případě i my si musíme stanovit priority, protože pokud my nestanovíme priority, tak si je stanoví jiní. A to jsou přesně ty věci, které my neradi vidíme. Takže my musíme dělat všechno pro to, abychom tady našli nějakou rozumnou linii, které bychom se mohli držet. Co se týče vyjednávání, budeme muset opravdu eh, velmi těžko bojovat, držet si tady našich myšlenek zuby nechty. Všichni víme, co chceme, chceme strojnásobit zdvojnásobit Erasmus Plus a zdvojnásobit Evropou pro občany a občanky. Vím, že to bude velmi tvrdý boj, ale také víme, že Evropský parlament stále opakovaně poukazuje na to, že potřebujeme také zjednodušení celého toho systému podávání žádostí, protože my stále opakovaně slyšíme, že tady je spousta problémů s právě s podáváním žádostí a nejsme úplně nadšení z toho, že právě oblast eh, kultury je ta, která je spojována jenom s těmi velkými projekty, protože právě ty menší střední projekty jsou ty, které se dostávají přímo k lidem do jejich bezprostřední blízkosti, to znamená i díky tomu vlastně, i díky kreativní Evropě můžeme opravdu rozvíjet maximální potenciál všech těchto projektů, ale teď jde v první řadě o to, abychom se podívali tedy na ty návrhy a požadavky rady, které musíme zamítnout a udělat všechno pro to, aby se nám podařilo dosáhnout aspoň minimálního navýšení zvýšený, protože tady samozřejmě chceme vyjednávat a všichni jsme si ale vědomi nutnosti opravdu a potřeby nezbytnosti navýšení prostředků pro všechny tyto eh, programy. Děkuji, děkuji Petře Kamere Everett. Nevidím, že by se hlásil někdo další, protože většinou po té, co promluví zpravodajka, tak vlastně už nehovoří nikdo další, takže já na konci jednání pouze upozorním ještě jednou, že co se týče lhůty pro předložení pozměňovací návrh, takže prosím vás do 25.7.16.00 16.00 v angličtině. Dále se potkáme 4. září v 9 hodin, zasedání bude dopolední i odpolední a poté 5. září pouze pouze dopoledne, to znamená 9 až 12.30 tady v Bruselu a v tuto chvíli v podstatě vám pouze mohu popřát opravdu hezkou dovolenou, hezké prázdniny. Doufám, že si odpočinete a přijedete opravdu osvěžení a plně energie zpět do Bruselu v září. Děkuji. A ještě jednou paní předsedkyně laskavě děkuje tlumočníkům, tlumočníci také velmi děkují a také všem přejí krásné prázdniny a dovolené.